przewodniczący! Vznavím posiedzenie. Znovu zahajuji zasedání. Chtěl bych přivítat eh, v sále zástupce Evropské komise a zástupce rady. Je tady s námi pan předseda a švédský ministr. Dámy a pánové, ze všeho nejdříve bych chtěl přijmout texty přijaté na včerejším zasedání a zápis ze včerejšího zasedání. Ty už jsou dostupné má k tomu někdo nějakou připomínku k zápisu a textu k včerejšího zasedání? Vidím, že nikdo, takže tyto texty jsou tímto přijaty. Pan předseda Schulz se hlásil slovo, prosím. Pane předsedo, já nemám žádné poznámky k zápisu ze včerejšího zasedání, ale případu z dnešního dopoledne ze zasedání. Kolegyně Kinga Gens, poslankyně mé frakce, bývala z ministrině zahraničí z Maďarska, byla napadena a uražena paní Jobaj, paní Gens jako mini, zahraniční ministrině Maďarska se jako málo kdo jiný starala o mezinárodní vyrovnání mezi Maďarskem a sousedy. A tato kolegyně z neofašistické strany o, urazila tuto kolegyni a já bych chtěl toto, tuto urážku ze všech sil odmítnout za Děkuji, děkuji vám za tato slova. Já bych rád řekl, že paní Kinga Genč se hlásí o slovo. Takže to je osobní záležitost paní Kingy Genč lehetőséget. Én nagyon sajnálom, hogy erre a szóváltásra itt... Děkuji za tuto možnost. Je mi velice líto, že k tomuto případu, k této situaci došlo na půdě Evropského parlamentu strana, kterou zastupuje Kristýna Morvaj v roce 2006, také měla, vytvořila paramilitistickou organizaci a tak tato organizace nahání strach lidem, židům a také Romům. Tato neofašistická organizace byla nedávno v Maďarsku e, zrušena, ale jeden člen nesl, měl na sobě také e, uniformu této strany. A tato tato strana je homofobní a tato strana také označila Maďarsko za kolonii Evropské unie. Extrémní pravice v Maďarsku již několikrát uspořádali různé demonstrace, také zranili policisty, také napadli a zapálili budovu maďarské televize, snažili se uh, maďarské eh, státní svátky narušit a policie po změnách v roce 89 nevěděla, jak zacházet s těmito extremisty, také byla zpracována policejní zpráva, a schválena tedy policejní zpráva po těchto demonstracích. Byly samozřejmě také problémy na straně policie, to přiznáváme, ale chci paní Movaj říci, jestliže ona eh, označuje Maďarsko za demokracii, ale problém je v tom, že kdyby v Maďarsku neexistovala demokracie, pak paní Morvaj, vy byste tady nemohla v parlamentu dnes vystupovat. Za vypověď. Děkuji vám za vaše slova. Jako poslední si vezme slovo pan Balčo. Já bych prosil, abychom tímto uzavřeli tuto rozpravu a už bychom se nehlásili o slovo. Takže pan Balčo, prosím. Děkuji. Na základě jednacího řádu chci promluvit eh, panu poslanci Šulcovi. Kde bere odvahu zde mluvit a definovat eh, fašistickou stranu, tu, která jen nesouhlasí s tím, co je hlavním proudem v Evropské unii? 431 tisíc Maďarů pro tuto stranu hlasovalo. A vy teď oni říkáte, že je fašistická. Nejdřív to pořádně rozmyslete. Děkuji panu za vypověď. Děkuji vám za vaše slova a tím uzavíráme tuto rozpravu. Chtěl bych vás informovat, že společně s panem předsedou rady ve středu ukončíme podepsání 220 aktů, které byly přijaty v rámci spolurozhodování podle článku 74 parlamentu. Také vás informuji, že o 15. hodině ve středu na plenárním zasedání budou podepsány čtyři texty, které se týkají finančních služeb. Názvy těchto aktů jsou v zápisu ze včerejšího zasedání. A máte to eh, všichni k dispozici.